Hlasování se bude konat zítra. Dalším bodem našeho programu je otázka ústního zodpovězení. Týká se vztahu EU mm, s Mongolskem. A předávám slovo nejprve našemu autorovi, panu Bartolocimu. Má pět minut. Paní komisařko, vážení kolegové, pane předsedo, Delegace pro vztahy s Střední Asií a s Mongolskem, eh, delegace, které předsedám, měla možnost eh, před třemi týdny navštívit Mongolsko a to bylo při příležitosti osmého setkání mezi parlamenty, totiž mezi Evropským parlamentem a Mongolským parlamentem. Bylo to velice zajímavé. Mongolsko je země, která by měla být eh, poznána mnohem lépe. Nemáme mnoho příležitostí v tomto parlamentu, abychom eh, věnovali pozornost této zemi tak, jak by si to zasluhovala. Je to země, která má parlamentární systém, má oddělené pravomoci, má eh, veřejné mínění, které je poměrně svobodné a má i docela slušnou ochranu občanských práv ve srovnání s dalšími zeměmi v této oblasti. Je to také země, která má problémy s rozvojem a která má problémy se životním prostředím, eh, protože země eh, se stále vysušuje. Eh, je postižena extrémními klimatickými změnami. V současné do, současně je to země bohatá na přírodní zdroje. Má zácné zeminy, zlato, uran. To by mohlo přitáhnout významné finanční zdroje. Z těchto důvodů si myslím, že je důležité, abychom dali signál, že Mongolsko podporujeme v této klíčovém okamžiku v jeho vývoji, že chceme podpořit jeho právní stát, že chceme podpořit jeho demokratický režim. V budoucnosti by bylo potřeba i finančně podpořit tuto zemi. Je třeba podpořit Mongolsko, Eh, v, její, v jeho touze mít užší vztahy s Evropskou unii, eh, chtělo by dosáhnout našich standardů, chtělo by přistoupit ekonomice tržní a bylo by třeba navázat intenzivnější vztahy. Ty budou možné, pokud eh, bude tento stát právní. V, této, v tomto kontextu dohody o partnerství a spolupráci je Evropská unie velice důležitá. Ze všech důvodů, které jsem eh, citoval, tak my z 45 eh, kolegy jsme předložili tuto otázku a eh, žádáme Evropskou, po Evropské unii, aby dodala víc informací o obsahu této dohody a o tom, kdy bude tato dohoda ratifikována. Rád bych připomněl, že že E, smlouva byla již připravena, ale zatím je zablokována a to zdánlivě, e, protože jeden členský stát e, má výhrady k některým právním normám v Mongolsku. Rádi bychom se obrátili i na komisi a zeptali se zda bude možné otevřít delegaci EU v Ulan Bátoru v příští budoucnosti. Takováto iniciativa by mohla přispět Eh, ke spolupráci mezi eh, touto zemí a EU a mohla by přispět i ke konkrétní kooperaci s touto zemí. Děkuji. Děkuji. A eh, nyní pan komisař File. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Pane předsedo eh, Bartoloci, vážení poslanci, já jsem velice rád, že eh, eh, se k vám mohu obrátit a pohovořit o vztahu mezi UE a Mongolskem. Je to velice aktuální téma. Je to 19. největší země na světě a je křižovatkou, strategickou křižovatkou pro čínské a ruské trhy. Je to eh, mladý národ, který má eh, zajímavou historii, na níž může být hrdý. Mongolsko si vybralo cestu svobody a demokracie a eh, já přeji této země k mírovým volbám. To jsou milníky na cestě této země k politickému pluralismu. Evropské společenství je eh, ráda, že mongolský prezident eh, vyhlásil, že chce zrušit trest smrti v této zemi. Bohužel eh, část společnosti se postavila proti. My chceme podporovat evropské standardy i v této zemi. Já mohu potvrdit, že Mongolsko je pilotní země která v této oblasti podporuje eh, spolupráci s EU, čili my chceme jí pomoci jak technicky, tak finančně. Blahopřeji této zemi eh, za, eh, stoletou, za stoleté výročí boje pro demokracii a Nyní bych rád pohovořil o budoucnosti o mongolské ekonomiky. Mongolsko se nachází na křižovatce je to společnost, eh, která má nomádskou tradici a je to také ekonomika, která se zakládá na velkých minerálních zdrojích, což je opravdu zlatá příležitost pro tuto zemi. A může jí zaručit eh, lepší budoucnost a lepší bohatství. Tyto minerální zdroje, které nejsou zatím využité, eh, budou moci být, jak doufáme, eh, požehnáním a ne prokletím, jak se to stalo v jiných zemích. V rámci mezinárodních vztahů eh, jsme rádi, že eh, mongolské vojsko se zasadilo o mírové operace. Pracují v Sierra Leone, jsou v Kongu, jsou v Sudánu, i v západní Sahaře a v Čadu. Rád bych také zdůraznil úsilí Mongolska v, ve stabilizačním procesu v Afganistánu. Co se týče vztahů mezi Mongolskem a EU, tak eh, s potěšením vidím, že eh, dohoda o partnerství a spolupráci eh, vlastně nahrazuje smlouvu z roku 1993 o obchodní spolupráci a tato dohoda byla dojednána během jednoho roku a vstoupila v platnost 20. prosince roku 2010, ne, opomlouvám se, 20. prosince 2010 v Ulan Bátáru. Takováto dohoda vlastně je novou, zahajuje novou strategickou fázi v našich stazích. Eh, vysoká představitelka UE Ashton přijala eh, s potěšením tuto novou dohodu o partnerství a spolupráci a řekla, cituji, další milník na cestě k užší ekonomické a politické spolupráci eh, mezi členskými státy EU a Mongolskem. <clears throat> Touto, s touto dohodou o partnerství a spolupráci se stáváme <clears throat> rovnocenými partnery, budeme spolupracovat na mnoha úrovních, budeme spolupracovat i politicky, budeme podporovat lidská práva, bojovat proti terorismu a budeme podporovat i investic a o, o, výměnu surovin. Až text bude odsouhlasen členskými zeměmi, tak e, doufáme, že budeme moci přijmout e, ministerského předsedu Mongolska v Bruselu, aby mohl tuto dohodu podepsat v, pří, eh, v přítomnosti baronky Aštonové. Došlo tedy k prohloubení naší politické spolupráce i eh, díky eh, tedy smlouvě Lisabonské. Otevření delegace v Ulambátáru je, je to optional, zatím studujeme možnosti a studujeme to, jak je EU zastoupena v celém světě. Doufáme, že překonáme Eh, překážky, které souvisí s financováním personálu na tu delegaci a možná potom by bude možné otevřít delegaci v Ulan Bátaru. Děkuji vám za pozornost a jsem zde, abych si vyslechl vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji jménem politické skupiny pro pan Mikulášek EPP na dvě minuty. Vážená paní předsednička. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Vztahy EU s Mongolskem se v posledních 20 letech rozvinuly kladně, zejména v souvislosti s postupnou demokratizací a modernizací Mongolska. Bližší spolupráce s EU závisí ovšem na upevnění důvěry dlouhodobou stabilitou pomocí hlubších lidských politických a právních záruk a právního státu. Samozřejmě, pokud bude správně fungovat justiční systém a odstraní se korupce ve veřejné sféře. Směřování ke skutečnému tržnímu hospodářství musí provázet také skutečná restrukturalizace a reformy v obchodní i investičním právu a zvýšení podílu soukromého sektoru na ekonomice. Pozitivní fakt je to, že Mongolsko přijelo zákon na ochranu hospodářské soutěže, jehož cílem je zabránit zneužívání dominantního postavení soukromých či státních firm a vytváření kartelových dohod na úkor ostatních podniků a spotřebitelů. Pevně věřím, že reformy přilákají zahraniční investory a zvýší blahobyt mongolských obyvatel, kde zejména na venkově je i nadále nouze s ohledem na závislost na zemědělství. A na závěr mi dovolte říci, vážené kolegyně a kolegové, že velmi podporuji, a pan komisař File to také naznačil pozitivním tónem, Opravdu podporuji zřízení stále delegace EU v Mongolsku, protože věřím v potenciál rozvíjení politických a obchodních vztahů, pokud necháme stranou významnou skutečnost toho, že mají obrovské zdroje surovin v je to strategicky umístěná země mezi Ruskem a Čínou a myslím si, že politické a obchodní vztahy mezi EU a jejími členskými státy a Mongolskem by se měly dále rozvíjet. Děkuji. Děkuji a teď jménem skupiny ALDE paní Ueland má dvě minuty. Děkuji paní předsedající, pane komisaři. Mongolska je e, země bohatá na minerální zdroje, jako je měď, uhlí, wolframcín a zlato. A to z této země e, dělá velice zajímavého ekonomického partnera. Ale e, zatímco sledujeme ekonomické zájmy, tak bychom měli rovněž využít příležitosti a mm, e, mm, aplikovat takzvanou kondicionalitu, tak abychom pozbudili Mongolsko, aby začalo se nezbytnými reformami. Jsou tu vážné problémy v Mongolii s mm, velkou e, korupcí, nedostatkem dobrého řízení a nedostatečná mezinárodní spolupráce. Dále jsou tady další závažné otázky týkající se řízení, managementu přírodních zdrojů. V současné době zdroje minerálů v Mongolii jsou velice zneužívány mnoha zahraničními společnostmi a to vše se souhlasem mongolské vlády. A toto vedlo k situaci, kdy lidé v eh, Mongolsku eh, neprofitují ze svých vlastních zdrojů musí pracovat ve velmi špatných podmínkách, například při těžbě zlato pomocí rtutě. Výpary rtutě způsobují nezvratnou škodu jeho, jejich zdraví, ale není to jen toto. Mnoho dětí se rodí v Mongolsku s deformacemi a s nevyléčitelnými chorobami, které jsou zapříčiněny špatnými pracovními podmínkami. Mongolská ekonomika eh, rovněž stojí před výzvami, eh, protože jak vývozní cla eh, jsou tady vývozní cla a také zákazy dovozu, které uvalily Rusko a Čína, ale také je to v důsledku technických nedostatků. Živočišná výroba dělá asi 80 celkové zemědělské výroby v Mongolsku. Ale maso nesmí být z této země vyváženo, protože jsou tady nedostatečné možnosti kontroly kvality masa. Jestliže se e, zavážeme k partnerství a spolupráci, tedy dohodě o partnerství a spolupráci, pak bychom měli na pomoci Mongolsku překonat problémy, před kterými tato země stojí. Problémy by měly překonány proto, aby mohla rozvinout sociálně, ekonomické, ekologicky udržitelné vztahy. Děkuji. A za nezařazené pan Kováč má minutu. Jó magam is három héttel ezelőtt tagja voltam az Ulánbátorban e, járt nyolcadik Minulý eh, týden jsem eh, se zúčastnil eh, této osmé delegace do Ulaanbaatar a měl jsem možnost se přesvědčit o tom, že politická struktura a společnost je dosti demokratická v Mongolsku. Co se týče práv, tak došlo k velkým pokrokům a mohli jsme se setkat i s různými organizacemi z občanské společnosti, které nám vysvětlili, že je stát uznává a že mohou pracovat. Je třeba také eh, se těšit tomu, že mají i svobodu tisku. Tato dohoda o partnerství a spolupráci je důležitým krokem. Díky ní budeme eh, moci i přispět k Eh, vytvoření eh, zastupného úřadu, to je velice důležité, abychom mohli eh, prohloubit vztahy mezi EU a mezi Mongolskem. Děkuji. A teď jednotliví řečníci, nejprve pan Zeller má dvě minuty. Ja, vielen Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Jsem vděčný kolegovi Bartoloci že přišel s iniciativou k tomuto tématu v Evropském parlamentu protože eh, dřívější eh, státy Střední Asie, které patřily do Sovětského svazu, jsou na tom jinak, tak Mongolsko se nachází v jiné situaci a Mongolsko bylo vlastně dříve komunistickým státem a teď se snaží demokratizovat svoji společnost. Už v roce 92 Měli mongolové demokratickou ústavu a od té doby, pokud víme, od pozorovatelů šli přímou cestou a to pro všechny státy v této regionu není samozřejmostí. Snaží se také ze zákona bojovat proti korupci a nedávno vydali moratorium na trest smrti a některé velké demokratické státy to dodnes nezvládly. Tři miliony obyvatel eh, na té obrovské rozloze a v těžkých klimatických podmínkách budou vyžadovat eh, proces transformace, protože stále ještě tam většina obyvatelstva žije na venkově, žije nomádským způsobem života, ve městech nežije tolik lidí těží se suroviny, problém je eh, docílit eh, civilního zajištěného života i z hlediska energetického zabezpečení úsilí a úspěchy Mongolska. A tady vidím, že ta sklenice spola plná, nikoli spola prázdná. To bychom měli uznat, je to skutečně příklad pro tento region navzdory té těžké minulosti a měli bychom jim poskytnout další podporu podporu nejen v rámci programů podpory, ale přímo zastoupením v hlavním městě Mongolska, abychom ukázali, že jejich osud nám, Evropanům, není cizí a že budeme nadále podporovat jejich zájmy. A ještě jednu větu dovolte. Eh, doufám, že konference předsedů eh, se s tímto požadavkem bude zabývat. Děkuji. Rinaldi. Kromě otevření delegace, tedy v Ulaanbaataru, eh, co by se nemělo odkládat, protože eh, z Pekingu se tyto vztahy nedají obhospodařovávat, je to i symbolicky špatné tak všichni si uvědomujeme, že eh, tato země má obrovské zdroje a víme všichni i, jaké, mají, eh, jaké má tato země potíže. Přesto, že je to poměrně demokratická země, tak eh, má obrovské sociální rozdíly. Já bych se chtěl zeptat komise. Mongolsko je zemí, která není pokrytá strategií pro střední Asii. Přesto však některá opatření této strategie by mohlo Mongolsko zahrnout vzhledem k eh, kulturnímu mm, procesu, který tam probíhá podobně jako v ostatních zemích této oblasti. A eh, kromě eh, pozorovatelů OXE existuje i pozorovatel, který přemýšlí o tom, jak pomoci, aby se Mongolsko stalo plnoprávným členem OXE, vzhledem k tomu, že zde máme e, staré vztahy mezi Mongolskem a UE. Děkuji. Děkuji. A teď catch je eye, součástí rozpravy a nejprve pan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 dohody o e, spolupráci, protože tento dokument ukazuje skutečné zlepšení a určitě povzbudí ekonomickou reformu. Mongolsko má velice e, významné energetické potenciály i potenciály obchodní. E, dosud jeho vztahy s EU byly pouze založeny na dohodách z roku 93 na základě obchodní dohody a proto jsme měli pouze velmi malé obchodní objemy dosud. Z kulturního hlediska jsou tady potíže při organizování výměn studentů například. Rozšíření programů jako třeba Erasmus vůči Mongolsku, to by napomohlo zlepšení této spolupráce. Myslím si, že je nutné tady stanovit takovou delegaci EU, tak aby se lépe skoordinovaly naše aktivity v Mongolsku a EU. A e, také by to zlepšilo implementaci celkové dohody. Děkuji. Bohužel neslyšíme. Mongolsko je bohaté na uhlí a zemní a plyn, ale eh, eh, pro mongolské obyvatelstvo tady sice eh, by mělo podle práva existovat přístup ke zdrojům, ale realita vypadá jinak. Je kritizováno, že čínské podniky při těžbě uhlí spotřebují spoustu podzemní vody a tím se vysušuje půda. Dále dopravou, přepravou uhlí také trpí půda. Jsou tady velké protesty ze strany mongolského obyvatelstva obyvatelstva. Ehm, to bylo v roce 2008 protest a také muslimský Iguři, Igurové se vzbouřili a je to takový dlouho doutnající etnický konflikt, který tady vznikl. Vzhledem k chronickému nedostatku vody ehm, v Číně a obrovské potřebě surovin této země se dá očekávat, že konflikt v Mongolsku se dále bude přiostřovat. Ehm, je tady ehm, partnerství s Mongolskem, které už existuje delší dobu a tím, co se týká také Evropy a proto je nezbytné se ehm, zasadit za lidská práva a oslovat tuto otázku také v Číně. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Uh, uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat ctěným poslancům za cenné příspěvky k Mongolsku. Bylo to krátké, ale velice zajímavá diskuse o bilaterálních vztazích. Ehm, je to stále významnější partner pro Evropskou unii. Je to zejména otázka těchto bilaterálních dohod. Dovolte mi, abych zodpověděl na jednu či dvě otázky, které tu zazněly v tomto kole. Partners, dohoda o partnerství a o spolupráci paní předsedkyně pokrývá spolupráci ve čtyřech oblastech. Normy a standardy, potom trvale udržitelný rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí, v sociálních oblastech, obchod a investice, zejména pokud jde o suroviny a v neposlední řadě za čtvrté také eh, justice, svoboda a migrace. protože text dostali členské státy k dispozici, aby si ho prostudovali, aby souhlasili, aby ho schválili. Spojené království stále ještě přeskoumává opt-in, pokud jde o justici a vnitro, spravedlnost a vnitro. E, to je v celé řadě těchto dohod o spolupráci a partnerství. Nechci teď eh, hovořit o parlamentech, ale bude to trvat 6 až 8 týdnů, tento přeskum, toto ověřování. A Mohlo by to znamenat tedy, že v září by bylo možné tu dohodu podepsat, to znamená na společném výboru EU-Mongolsko. Paní předsedkyně, mezi Evropou a Mongolskem je obrovská vzdálenost a jsou tam také různé politické systémy, ale jsou společné tradice tolerance, otevřenosti a rovnosti. Se vstupem v platnost eh, této dohody o partnerství a spolupráci se EU stane třetím sousedem Mongolska nejen slovně, ale i skutky. A než eh, promluvím své poslední dvě věty, vrátím se ještě k další konkrétní otázce eh, OBSE. Bude, zítra bude zvláštní zasedání ve Vídni v rámci stále zvláštní rady OBSE. Členské státy vyslechnou projev ministra hospodářství a zahraničních věcí Mongolska a já to mám návrh prohlášení EU před sebou a mohu jenom říci, že pokud jde o úmysly Mongolska spolupracovat s OBSE, to jenom vítáme a uvidíme, jak to zítra dopadne. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dovolte mi zdůraznit ještě jeden bod. Pokud dodržíme závazky, pokud se dodrží závazky, bude mít Mongolsko eh, dobrým příkladem. Closed. Uh, Děkuji, pane komisaři. Rozprava je ukončena. Mám tady jedno oznámení. Obdržela jsem od skupiny ECR žádost o jmenování do výboru. To bude začleněno do zápisu o tomto zasedání. Pokud nejsou žádné další poznámky, ještě nebudou předloženy před schválením zápisu, tak tyto návrhy na jmenování budou považovány za schválené. Další zasedání se koná zítra 9. června v 9 hodin.